państwa! otwieram posiedzenie. Dobrý den, můžeme zahájit dnešní jednání. Paní Hercogová. Pane předsedající, dobrý den všem. Včera jsme vedli diskusi o rozpočtu a v rozpravě bylo jasné, že zpráva výboru ITRE nepřišla na příslušné útvary. My jsme to ověřili, ta zpráva byla vyhotovena a řádně zaslána, takže zřejmě dostalo, došlo k určitým chybám při postupu. Ale je důležité, tedy ne ani tolik zjistit, kdo za to zodpovídá, ale důležité je, aby ta zpráva, která je i základem pro trialog, byla skutečně oficiálně odeslána na radu. Proto jsem si ten dokument vzala sebou eh, a prosím, aby bylo zajištěno, že návrh ITRE, který byl jednomyslně schválen, byl eh, doručen na radu a to v řádném čase. Děkuji. Děkuji, Thank you very much. Ano, děkuji mnohokrát. Uděláme eh, to, co si přejete. Je to úžasné, takže začínáme dnešní diskusi opravdu v úžasném duchu. E, jest spůj... Takže první bod na programu jednání. Tam tedy máme diskusi na téma G20. Ten se bude konat 11. až 12. listopadu. A dále je tady prohlášení komise týkající se Evropské rady na 28. a 29. října. Potom